Dobré ráno, všechny vás zdravím. Máme dnes velký sál a právě mě bylo řečeno, že celá řada hostů není přítomná, protože se ve stejnou dobu konají zasedání jiných výborů, kde se hlasuje. To znamená, že jim to promineme. Děkujeme vám za to, že jste přišli. Eh, Je tu eh, mezi námi celá řada lidí, eh, která to velmi zajímá. Já vás tady všechny vítám a nejprve pojďme schválit zápis minulého zasedání. Má někdo eh, nějakou připomínku? Nejprve tady schválíme pořád jednání, nyní schválíme zápis ze schůzí, nyní paní Šakr, prosím. Děkuji. Ráda bych zápis doplnila minule, když jsme eh, diskutovali o menšinovém názoru politických skupin, tak jsem nemohla zareagovat na příslušný komentář a protože eh, toto zasedání je přenášeno na web, tak bych ráda zaručila, že tady nebude žádný, eh, žádné nestandardní dodržování jednacího řádu. My máme menšinový eh, názor, ale to je naprosto běžné, je to naprosto normální v rámci demokracie. To znamená, že já jsem chtěla pouze eh, zdůraznit eh, to, to, tuto skutečnost do zápisu. Ano, máte pravdu. Já k tomu také mohu něco říci. Došlo k tomu uprostřed hlasování a během hlasování není možno hlasovat o jednotlivých názorech. Je možno tak učinit na eh, konci. Eh, nikdo eh, na konci nezvedl roku, nikdo po hlasování neřekl, co má na srdci. To znamená, že my musíme dodržovat jednací řád, musíme dodržovat pravidla. Mm, příště, pokud budeme hlasovat, tak v průběhu hlasování není možno eh, diskutovat o jednotlivých názorech, ale po hlasování budete mít možnost hovořit, jak jen dlouho budete chtít. Děkuji. Bereme to v potaz. Jsou nějaké další námitky k zápisu? Pokud ano, tak eh, mě pr- prostě dáte, dejte vědět do konce eh, schůze, tak abychom to mohli zkontrolovat a případně změnit. Nyní přejdu do Němčiny, protože máme k dispozici tlumočení. Pokud nerozumíte německy, nasaďte si prosím sluchátka. Dneska máme k dispozici, ah, pardon, nemáme k dispozici e, nizozemštinu, e, e, estonštinu, švédštinu, litevštinu, lotyštinu, malčinu a e, chorvačtinu. Nicméně e, německy snad rozumíte. Ve svých podkladech máte krátkou zprávu o naší cestě do Plovdivu, do Bulharska. Ta cesta se konala 9. až 11. října. Já jsem neznala do té doby ani název města Plovdiv, neznala jsem to město, ale musím říct, že jsem byla nadšená. To znamená, že pokud budete v Sofii, pokud budete u moře, tak eh, se tam zajeďte podívat, protože Plovdiv za návštěvu nepochybně stojí. Je to velmi eh, zajímavé město se zajímavou a dlouhou historií. Já jsem byla velmi ráda, že jsme tam jeli, protože díky tomu jsme mohli zjistit celou řadu věcí o Evropě v tom smyslu, že některé části Evropy jsou nám eh, stále ještě neznámé vidím mezi náma pana Pitelu, eh, pana, pana místopředsedu srdečně vítejte. Pan Pitela pochází eh, z oblasti, kde také je jedno velmi krásné město Matera, také je, eh, ještě neznáte, není to Madera, Matera, je to v oblasti Bazilikáta a u Apulia si myslím, že tam byste také měli jet. Pojďte se tam podívat. Tolik tedy můj raní pozdrav, eh, pokud jde o hlavní města kultury, protože obě města aspirují na statut eh, hlavního kulturních metropolí, hlavních měst kultury, ale my jsme tam nejeli pouze proto, my jsme tam jeli proto, že jsme chtěli to město vidět. Dneska začneme slyšením, které by za normálních okolností přivedly toho, do tohoto sálu celou řadu lidí. Eh, to slyšení je nazváno Příležitosti pro online přístup k evropskému kulturnímu dědictví. My jako výbor zodpovídáme za to, že kulturní dědictví, kultura bude příslušným způsobem chráněna a také rozšiřována. Zodpovídáme za to, že budou pro, že bude chráněna a podporována kulturní rozmanitost a že se bude chránit kulturní dědictví. A tím nemyslím pouze budovy, ale myslím tím všechno to, co eh, se nějak vyjadřuje eh, uměleckou činností veškeré plody kulturní tvořivosti. A Nyní nám tedy půjde o cinematografii a audiovizuální dědictví. Obě oblasti nám leží na srdci. Víme, že v rámci digitální eh, éry to má velký význam a všechno je to spjato s razantním vývojem technologie. Já jsem na počátku měla trochu obavy, to musím přiznat. Eh, všichni jsme měli pocit, že pokud se všechno digitalizuje, tak už eh, určité věci nebudou tak jisté a to kvůli tomu, že technika se bude rozvíjet velmi rychle. Nicméně v našem Evropském parlamentu jsme spolu vytvořili projekt Europeana. Tento projekt má za úkol chránit evropské kulturní dědictví, zviditelnit ho, digitalizovat ho a schromáždit ho na jednom místě, ke kterému budou mít všichni přístup je to tady na Google, ale jde o to, že je to eh, ještě hlubší, podrobnější, jde to více do hloubky. My jsme tady vytvořili projekt Europeana, ale jak všichni víme, eh, tento projekt zatím nebyl eh, realizován ve všech zemích, protože je to také velmi finančně nákladné. My poskytujeme platformu a jednotlivé členské země se potom sami postarají o to, aby na tuto platformu umístili digitalizovaná díla. Některé členské státy jsou poměrně zdrženlivé, některé státy se rozhodly pro Google, například knihovna eh, v Mnichově se eh, přiklonila ke Google, ale eh, to samozřejmě není zásadní. Máme tady eh, velmi zajímavý soubor otázek a pozvali jsme mezi nás experty, tak aby nám na tyto otázky mohli odpovědět. Nejprve pozvu pana Petra Duska, což je bývalý šéf společnosti ORF, rakouské veřejnoprávní televize a také bývalý předseda IFTA, eh, Mezinárodní federace televizních archívů. Potom tady máme mm, Paula Kellera, z Amsterdamu, místo předsedu Knowledge Landu. To je takový think tank, který také eh, se zabývá otázkami, které jsme si položili na začátku. Jestli je to všechno bezpečné, pokud budeme kulturní dědictví digitalizovat. Potom tady máme eh, paní Anne-Katrin Loren, která pracuje v Institutu pro uh, kulturní dědictví v Mnichově. A konečně na závěr představíme pana Štefana Gratmana, který je profesor eh, knihovnictví a informačních technologií na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Všichni hovoří německy, ale nepochybně umí hovořit anglicky. Eh, máte tedy možnost eh, hovořit, jak chcete. Pravděpodobně budete mít poklady v angličtině, můžete se svobodně rozhodnout. Ukazuje se, že je tady velká potřeba eh, získat expertní vědění a to expertní vědění potom eh, využít v rámci projektu Europeana. Eh, naše slyšení bude vypadat tak, že nejprve promluví čtyři experti, každý bude mluvit zhruba 10 minut, během 10 minut nám představí svůj názor, potom budeme během hodiny zodpovídat na otázky poslanců a následně budou Eh, během 10 až 15 minut eh, odpovídat naši experti. A doufám, že bude zastoupeno i eh, kyperské předsednictví, protože si myslím, že Kypr by měl mít velký zájem na tomto poli, protože pokud jde o budovy, má skutečně co nabídnout, má eh, eh, velké bohatství, velké dědictví a kromě toho tady budeme mít zástupce komise. Dovolte mi, abych zmínila ještě eh, jednu technickou záležitost. Naše jednání je přenášeno prostřednictvím webstreamu, to znamená, že vlevo od vás máte mikrofon, do kterého prosím hovořte snažte se hovořit přímo do něj. A pokud až skončíte, tak prosím Eh, vypněte mikrofon, aby mohl hovořit další řečník. Nyní tady zahajuje slyšení a nejprve poprosím pana Petra Duska, aby se chopil slova. Prosím, máte slovo. Já jsem byl požádán promluvit německy, byť jsem předložil eh, anglický podklad. A faktem je, že s touto problematikou jsem se začal zabývat již velmi záhy, víceméně náhodou eh, když jsem čekal na místo asistenta v Berlíně, jsem se dostal do tradičního eh, kurzu archiváře eh, začátkem 70. let a tehdy v rámci výuky archivářského eh, řemesla jsme se naučili plyně hovořit latinsky. Eh, ten vědecký nárok eh, na archiváře byl velmi vysoký, ale pojem film, televize, fotografie se tam vůbec nevyskytoval. Archiváři eh, zaspali sto let a vůbec netušili, že existují nové zdroje. A kým byly spravovány? Ty nové zdroje byly spravovány lidmi, kteří tehdy žili v trestaneckých eh, koloniích, ehm, takzvaně. Eh, říkalo se, když si hloupý, tak se staneš archivářem. Takže skutečně to bylo víceméně za trest. Ehm, kdo byl hloupý, kdo nebyl nadaný, eh, ten byl nasazen v archivu. kdysi eh, televize eh, byla obrovským eh, blokem vážícím mnoho kilogramů. A v té době se událo to, že audiovizuální dědictví minulosti už je pouhým torzem a není rekonstruovatelné. Nemáme například žádné původní záběry nebo rámcový program o prvním přistání člověka na měsíc To se prostě ztratilo. My jsme se v rámci našeho eh, svazu snažili to eh, opět vyhledat, ale eh, nepodařilo se to. Celý svět se tehdy díval na televizi, ale nikdo si tento program nezaznamenal, protože nikdo těm chudákům, kteří eh, za to byli odpovědní, eh, neposkytl příslušný rozpočet a žádný historik světa se nezeptal, co se vlastně s tím ehm, děje. Máme tady tedy velké opomenutí. A pak eh, se ehm, objevil pan Dusek, který byl ehm, vyškolen za archiváře a mm, začátkem 70. let um, organizoval uh, různé uh, kurzy o uh, válečné historii v Evropě a pustil se do hledání v archivech se celým seznamem přání. Obvykle to bylo tenkrát zadarmo, nebylo zapotřebí za to platit, pouze čekat na to, co si člověk objednal v archivech. A obvykle se mi vrátil ten seznam přání s tím, že nic eh, nebylo eh, dohledáno. A tak eh, jsem byl z toho zoufalý, Eh, téměř šílený a eh, z této nouze jsem se snažil zjistit, v čem to vězí. Myslím, že máme několik symbolických záznamů, ale eh, je to nepatrné a nic nevypovídají. Ten začátek tedy byl pro mě šok, ale vzešly z toho mediální kufry pro výuku soudobých dějin na školách. A prvním slovem, které se pak objevovalo, byla autorská práva. Autorská práva, to je to nejdůležitější existují různá práva, eh, právo ochrany osobnosti a tak dále. Eh, o digitální technice tenkrát ještě eh, nebylo vůbec řeči. Ale ty mediální kufry byly tenkrát tak atraktivní, že všichni rakouští um, učitelé středních uh, škol se toho zhostili, měli pak dispozici stoleté soudobé dějiny, včetně audiovizuálního materiálu. To bylo skutečně velmi moderní, eh, dokonce s monocedečkem k dispozici. A z toho eh, vzešla sedmiletá série rakouské veřejnoprávní televize ORF a tak se podařilo vlastně tu mezeru v dějinách systematicky zaplňovat. Já jsem se snaž, stal vedoucím historického archivu, který měl skoncovat s tím stavem, že neodborníci něco uschovávají a nikdo k tomu nemá přístup. Když se na to podíváme, když se to stalo v letech 82 až 88 a v roce 89 jsem se stal šéfem televizního archivu, který pak v, ve věku eh, převratu v Evropě eh, nabízí zcela eh, nové možnosti, včetně internetu. Ehm, internet ehm, je něco ehm, ohromného ale internet tady eh, nebyl od nepaměti. Eh, objevil se až vlastně po jakémsi kolapsu zhroucení eh, dějin po určité revoluci nebo obratu, kdy se lidé milně domnívali, že všechny problémy eh, jsou vyřešeny, že již nikdy nebudou konflikty, války a budeme se moci vědomat pouze vzdělání a tak dále. Ale my jsme brzy z toho vystřízlivěli. Předpokladem ale byl, že můj archiv si musel dovolit zaměstnat právníky. A my jsme tedy právníky velmi ctili, protože právníci spadají do dvou kategorií. Jedna je ta, která hledá východisko řešení z velmi eh, spletité, mnohdy neřešitelné situace, to jsou partneři a pak bohužel jsou i ti druzí, kteří sedí na druhé straně a pomáhají to vykládat tak, aby to řešení bylo přece jenom nakonec eh, zmařeno a ztraceno. Je to samozřejmě věcí úhlu pohledu, do které kategorie člověk eh, spadne. Ostatně dnes Nizozemsko je na prvních místech v této oblasti od roku 88. Ten eh, náš svaz byl tenkrát klubem mých předchůdců v důchodu, kteří eh, neměli k dispozici ani videorekordér. Byli šéfy televizních archivů, ale že by sami používali televizní pořady za účelem vzdělání, to vůbec nedělali. A u nás ten technický vývoj nás nutil k tomu, abychom e, náš mezinárodní spolek e, pojímali jako e, organizaci pro další vzdělávání v rámci audiovizuálních nebo s pomocí audiovizuálních médií, videí a samozřejmě digitální techniky, což je vše velmi choulostivé. Samovypalovaná CDčka samozřejmě ztrácejí na kvalitě a také gramofonové desky stárly a tak dále vše se musí nahrazovat eh, a neustále modernizovat, měnit. Je to velký problém. Snažíme se to samozřejmě různě eh, technicky eh, zajišťovat, zabezpečovat, ale je to dlouhodobý problém. Takže kde se nacházíme v polovině 80. let se to spustilo, všichni chtěli mít moderní mediální archivy. V 90. letech jsme jako ten zastřešující svaz byli eh, velmi atraktivní, dokonce Čína k nám přistoupila jako člen, museli jsme usilovat o různé racionalizační procesy, e, zeštíhlování a pak jsme dokonce v Albánii nebo jiných e, zemích pomáhali zavádět moderní mediální archivy. To znamená, e, samozřejmě, že jsou regionální rozdíly. Evropa je Evropou eh, regionů a eh, toto bohatství regionů bez eh, audiovizuálních pomůcek a techniky vůbec nemůže být zachováno a zpřístupňováno. Nicméně z následujících důvodů potřebujeme právní řešení. Není možné, aby obrovské komerční úspěchy Google byly umožněny eh, zcela pirátským způsobem, bez ochrany autorských práv. Navíc v jednotlivých zemích existují velké rozdíly, pokud jde o přístup země ke svým audiovizuálním eh, materiálům. Počínaje Francii, eh, která to schraňuje, co by národní knihovnu a přenáší autorská práva i na archivy po několika letech producenti pak ztrácejí svá práva. A BBC ani nemusím zmiňovat, tam je to velmi přísné, tam se postupuje velmi selektivně. Takže rozdíl mezi neexistujícími a e, veřejně nepřístupnými archivy jsou velké. Máme příklad Maďarska, kde digitální přístup byl zestátněn a, a producenti byli vyvlastněni a, a tak dále. Na druhou stranu jsou země, kde producenti mají veškerou moc a nikoho k tomu nepřipouštějí. To skutečně volá po celoevropské harmonizaci, po celoevropské řešení abychom tahli za stejný provaz a také v konkurenci s Amerikou, jinými zeměmi. K tomu se musíme konečně odhodlat. A to jsem se sám naučil, protože pro autorská práva eh, není nikdo příslušný. Obrátíte se na papeže nebo na koho? Kdo je příslušný? Nejsou to kulturní pracovníci, tak kdo vlastně? Je to jakási zóna mezi soukromým právem a eh, pra- nárokem na kulturu a vzdělávání. Eh, domnívám se, že jedna stěžení věta je zde důležitá. Mám to i v podkladech. Nyní v rakouském ORF máme řešení pro knihovnu Ústavu pro soudobé dějiny, kde studenti mají příležitost přístup k archivu na vícero pracovištích, digitálním řešením a tak dále. Ale pouze pro vysílaný materiál. To je ten první nejdůležitější krok. Eh, oddělení vysílaných eh, materiálů od nevysílaných základních materiálů. Ty základní materiály nikdy nebudeme moci uvolnit, protože jinak bychom takto zpřístupnili už pořady zítřka a také bychom eh, eh, vlastně uvolnili ochranu redakčního tajemství, což je nemyslitelné. Potřebujeme celoevropské řešení pro zpřístupnění vysílaného materiálu, tak jak to je eh, v každém deníku a tak dále. Každý deník je povinným materiálem každé národní knihovny. Je to snadná myšlenka, ale složitá z hlediska realizace. Dále um, znalosti o tom, kdo, se, pardon, kdo kde a co kde je, musí být rovněž eh, k dispozici. Eh, katalogy eh, knihoven a archivu musí být přístupné a musí být dobře systematicky vybudovány. Jedna věc je jasná. Jestliže máme tady velké hity, eh, nebo detektivky, nebo operní hity, a jestliže jsou také zpřístupněny eh, internetem, tak nemůžou být zcela bez poplatku, zejména pokud je o autorská práva. A je zde ještě jedna věc, kterou musíme nově promyslet a za to bychom byli velmi vděční, kdybyste to učinili vy pokud je jednotlivé užití nákladnější než nárok, který eh, chcete uplatňovat, protože poukážete někomu 3 centy, byť eh, ten, ta celá transakce stojí 5 centů, tak z toho nic nevzejde. Na druhou stranu musí existovat paušalizace, to znamená, že po eh, tisícím od vysílání na síti se ta věc zlevní. Přesto ale i producent toho šlágru bude mít určitou představu o e, zisku, respektive o výnosu. Já jsem ostatně pro malé projekty, to je moje poslední slovo. Byl jsem pozván e, v rámci roku e, Verdiho a Wagnera, abych se zúčastnil jednoho kvizu. A já, co by 68 letý podporovatel tohoto hnutí jsem se domníval, že odpovědi v kvizu eh, lze zpřístupnit také prostřednictvím mobilního telefonu a to byl tedy můj návrh. Mladí kolegové tím byli nadšeni. Je to mnohem snažší, než to vypadá. Eh, nesmíme se zaměřovat pouze na eh, to komplexní řešení, aby všechny země měly přístup ke všemu, ale snažíme se starat se také o eh, ty drobné projekty, například eh, rok eh, Verdiho a Wagnera a usilujeme o jakýsi etapovitý nebo stupňovitý plán postup. Ale věřte mi, nebude trvat opět 30 let, než eh, se tyto problémy vyřeší. Eh, čas skutečně kvapí a eh, naléhá na to, abychom překonali a vyhnuli se těmto digitálním překážkám. Děkuji. Děkujeme. To byl takový výlet historií, výlet dějinami. Já jsem dost stará na to, abych si to všechno pamatovala. A Vím, že před 15 lety jsme si to vůbec nedokázali představit. Musíme ale eh, jít spolu s časem, sledovat ten vývoj a já si myslím, že v oblasti autorských práv musíme najít evropské řešení. Čím rychleji se to podaří, tím lépe, ale jak víte, je to takřka ta kvadratura kruhu, je to takřka neřešitelný problém, protože eh, pokud se podíváme na hudbu, filmy, dokumentární filmy, všechno musíme pokrýt. A já si myslím, že je velmi obtížné to všechno zasadit do jednoho právního rámce. To znamená, že na to musíme ještě velmi pečlivě pracovat a pravděpodobně musíme najít možnosti nějaké diferenciace, nějakého rozlišení řízení. A vy jste hovořil o tom, že i ty dílčí drobné žádosti tady hrají důležitou roli. Já si myslím, že bychom možná měli více zdůrazňovat ty paušální, ty obecně platné věci. Takže ještě jednou eh, a jedna technická poznámka. Eh, pan kolega Matošič může hovořit eh, chorvatsky, je to nakonec možné. Dobře, a nyní jsem Nevidím pana Kalera, ano, vidím ho, nakonec ho vidím. Takže pan Paul Keller je místopředsedou uh, think tanku Knowledge Land, takže prosím, máte slovo. Eh, děkuji, ale já budu hovořit anglicky. Děkuji za možnost eh, promluvit tomto, na této vážené půdě. A já jsem připravil prezentaci, která vychází z zapojení Knowledge Landu do řady projektů. Působil jsem v Nizozemsku od roku 2005 na velmi širokém digitalizačním projektu Obrázky pro budoucnost, kde je velmi široký záběr v oblasti digitalizace jednotlivých muzeí a kulturních institucí, kde digitalizujeme vizuální část národních archivů. A kromě toho Kennisland, Land byl zapojen v posledních čtyřech letech do práce s Europeanou. My jsme se zabývali licencováním, přístupem a udělováním autorských práv v oblasti největších evropských projektů v oblasti kulturního dědictví. Mám prezentaci, která je vizuálně působivá, věřím, že se to vejde na obrazovky. A jeden z problémů, který zde byl zmíněn kolegou, je, že my jsme na konferenci před třemi týdny ukazovali, že odpověď na otázku, kdy budou archivy dostupné veřejnosti a odpověď je zatím ne, protože některé instituce dospěly ke digitalizaci 97 tisíc hodin audiovizuálních materiálů, z nichž prozatím 17 300 hodin jsou dostupné pro vzdělávací využití, pro vzdělávací instituce. V kontrolovaném prostředí, pokud máte studenta, tak se může zalogovat. A cílem je, aby ty materiály byly veřejně dostupné, to už běží 6 let a 106 hodin z těchto 17 tisíc hodin byly digitalizovány a ty jsou dostupné jedním kliknutím. A to je dostupné na celé řadě různých platform. Je to tedy projekt financovaný Evropskou unii na YouTube a na jedné nizozemské platformě, takže to skutečně ukazuje rozsah celého problému a jaké jsou naše technické kapacity, které jsou překonány tím, co můžeme dosáhnout v oblasti autorských práv. Tedy zpátky k původnímu příběhu. Chci vám sdělit příběh mého domácího města Amsterdamu. A nevím, za to vidíte, toto je pohled na Plain v Amsterdamu, tradiční eh, lokalita nejvýznamnějších muzeí. Jsou to tři muzea, Van Gogh, Muzeum Van Gogh, Stedelijk Museum, tedy stát, městské muzeum, kde jsou dočasné výstavy moderního umění a potom Rijksmuseum, což je Národní muzeum Nizozemská, kde jsou zejména sbírky ze 17. století, ze zlatého věku, malíství. A to asi zde neuvidíte, možná teď, když si to přiblížíme, mezi Rijksmuseum a Stedelijk je společné, že tato muzea byla zavřena v posledních letech. A jak postupovat, pokud máte zavřené muzeum po dobu téměř deseti let kvůli rekonstrukci? Uvažujete o tom, že vaše sbírky budou dostupné online. A já vám dnes chci ukázat, abych toto ilustroval, jaké jsou výsledky u těchto dvou muzeí. Tyto, tato muzea si vytvořila nové internetové stránky kvůli omezením, kterým čelila a my ukážeme sbírky tedy v prostředí online. A podívejte se na rozdíly, které jsou pozorovné. Když se podíváme na Rijksmuseum, kde jsou tedy sbírky ze 17. století, tak ty právě minulý týden spustili nové internetové stránky Rijks Studio a upřímně vzato je to podivohodné, jsou to podivohodné internetové stránky. A chci vás skutečně vyzvat, abyste se na to podívali. Když se podíváte na umělecké dílo, tak vlastně vše je soustředěno okolo uměleckého díla. Je tam několik stovek uměleckých reprodukcí a když se na to podíváte na velké obrazovce, tak eh, můžete si přiblížit eh, detaily, můžete si stáhnout eh, informace, poskytují vám nástroje, tedy možnost cut and paste a můžete si vytisknout na, žád, na vyžádání různé podrobnosti, můžete si to také různě sestavovat. Chci vás skutečně vyzvat, abyste se na to podívali je to model, jak by měly vypadat internetové stránky, je to vizuálně velmi atraktivní a skutečně vás to vtáhne do té umělecké sbírky a plně to využívá kapacitu sbírek. Jak se jim to podařilo? Samozřejmě nejdůležitější je, že pokud máte sbírky 18. století, je takže když se podíváte do statutu autorských práv, tak jsou to většinou tedy díla, která jsou ve veřejném vlastnictví a z hlediska autorských práv tedy to není problematické. U Rijksmuzea nejen, že tento stav, kdy si mohou libovolně nakládat se svým majetkem, ale také považují svůj, veřejn, svůj veřejný úkol jako navrácení tedy těchto děl veřejnosti v maximální míře. A to je věc, která samozřejmě vyžaduje čas, rozpočty se zmenšují, snižují a je tu tedy potřeba získávat eh, příjmy z provozování těchto sbírek. A první zkušenosti jsou nesmírně pozitivní. Uvádějí, že vydělávají z prodeje digitálních reprodukcí profesionálním zákazníkům. Tedy na internetových stránkách jsou to vlastně korigované materiály které jsou formátovány pro tisk a to jim přináší zisk, ale řada věcí, řada lidí chce stahovat tyto reprodukce a jejich zkušenost s tím je taková, že ty materiály byly dostupné v vysokém rozlišení po delší dobu a ty zkušenosti jsou velmi pozitivní a mělo to dopad na jejich podnikatelský model při prodeji tedy reprodukcí zejména reprodukcí velké velikosti. Tedy muzeum je schopno ukázat, své sbírky, i když je fyzicky zavřeno do 8. dubna 2013. A ta budova je také pozoruhodná, jak tedy internetové stránky, tak samotná muzea. teď se podíváme na Městské muzeum, Stedelike muzeum. Muzeum Stedelike bylo znovu otevřeno v září ne, je není otevřeno měsíc a půl, je zatím nesmírně úspěšné a proto mohou ukazovat své sbírky fyzicky. Ale ty sbírky nebyly dostupné a oni se rozhodli zpřístupnit sbírky v maximální míře. A když se na to podíváte, toto je výsledek. Když se podíváte na jejich internetové stránky, vidíte řadu malých reprodukcí. Nevím, zda to je vidět, Dokonce u těch eh, čtverečků je informace, že ty, ta díla nejsou dostupná z důvodu omezení autorských práv. A když se podíváte na zvětšený záběr, tak eh, umělecké dílo je takto dostupné. Toto je maximální rozměr uměleckého díla. Stenové muzeum má úplně odlišné sbírky z 20. století. Většinou jsou to městská díla chráněná autorskými právy. A pro ně je nesmírně obtížné získat tedy autorská práva, spojit se s nositeli autorských práv a mají z hlediska kurátorů je velmi těžké získat přístup k těmto uměleckým dílům. Snaží se o to, ale velmi často, když se podíváte na umělecké dílo, které mají ve sbírce, prost, vidíte ho fyzicky v prostoru v muzeu, ale není možné ho tedy vidět na internetu. A to také souvisí s kolektivní zprávou autorských práv. A kolega to již popsal, obecně vzato administrace autorských práv v eh, muzeálních sbírkách nebyla in, směřována k požadavkům přístupnosti na internetu. A tehdy, když se tyto věci uzavíraly, tak internet ještě neexistoval. A když tedy podstoupíme od těchto dvou sbírek, velmi se liší. Jedno, jedno muzeum se Oba, obě instituce se snažily o to samé, ale výsledek je zcela odlišný a musíme to strukturovat. A možná do toho může vstoupit evropská politika. Když se podíváme na muzeální sbírky, můžeme rozdělit na metadata a sbírky kulturního dědictví, takže tam do toho patří i knihovny, archivy. A máme tedy metadata, obecně je to pokryto vlastním autorským právem instituce a potom jsou tu tři postavení. To jsou tedy, jako je v případu Rijksmuseum, předměty, objekty, umělecká díla ve veřejném, veřejné doméně, ve veřejném vlastnictví a potom problém, kterému čelí muzeum Stedelijk u vlastního autorského práva a děl ve veřejném vlastnictví, tak tam velké problémy nenastávají. Pokud je o vlastní autorská práva, tak eh, muzea jsou v takové situaci, že se mohou rozhodnout, jakým způsobem chtějí některé objekty zpřístupnit. A to je řešeno směrnicí o veřejném sektoru. Zatím je to tedy v parlamentu a jde o zahrnutí institucí kulturního dědictví do působnosti eh, směrnice o informacích ve veřejném sektoru. A vůči tomu byl velký odpor z některých institucí, ale z mého pohledu, když se podíváme na dlouhodobější výhled, jasně se ukazuje, že by to právě mělo být takto řešeno, protože to obnovuje zásadu, že se jedná o veřejné instituce, které mají veřejnou působnost, veřejné úkoly a veřejnost má mít možnost se těšit z těchto děl. A samozřejmě je třeba, aby veřejnost mohla mít užitek z těch úžasných sbírek, které byly zachovány v celé Evropě. A potom je tu autorské právo třetích stran, to zatím není řešeno nijak. Komise nic v tomto směru nepřipravuje. Existuje návrh směrnice o uměleckých dílech, kde je pouze malá část pokryta, ale ne všechno. A výsledkem je, že když se podíváme na Europeánu, tak zde vidíme Objektiv Evropáně podle století a vidíte, že největší podíl je z 21. století, protože autorská práva již vypršela. A když se podíváte na rychlost umělecké produkce, tak dochází k exponenciálnímu růstu. A potom tu máme černou díru 20. století, protože v řadě oblastí kulturní dědictví nebylo zpřístupněno prozatím. A tím se dostávám v zásadě k mému závěru pro tuto prezentaci. Jak postupovat? Jediné řešení je skutečně vytvořit výjimku pro instituce kulturního dědictví, aby díla, která jsou v jejich sbírkách pro nekomerční občany, byla dostupná online. Když se podíváme do dějin, kdykoliv jsme čelili konfliktu mezi autorským právem a veřejnými statky, vzděláním a podobně, přístupem ke kulturním materiálům, tak jsme vždy vytvořili výjimky pro další uživatele u těchto veřejných statků. Vzdělávací účely jsou možné u těchto děl, protože dochází k výjimkám, protože velké sbírky mohou být využity u institucí. A musíme vytvořit něco podobného pro oblast internetu, oblast online. V opačném případě můžeme přestat snít o situaci, kdy všechno je dostupné online a nebudeme schopni využívat zdroje, které jsou použity na digitalizaci. Tedy chci vyzvat další strany, které jsou zúčastněné, aby instituce kulturně dědictví měly dostatek prostoru a aby to bylo vyváženo s ekonomickými zájmy držitelů autorských práv. A musíme postupovat takto protože jinak hrozí, že veškeré další věci, které budou digitalizovány, tak budou digitalizovány pouze pro sklepní prostory a nebudou vůbec dostupné. A chci vám ukázat ještě jednu další data. Když žádáme držitele autorský práv, zda dají povolení a je těžké se na ně obracet. Ale my jsme tak postupovali v případu Muzea Stedlike. Zdá by tedy byli připraveni eh, zpřístupnit materiál na internetu, tak jsme dostali téměř stejnou odpověď. Jenom velmi malá menšina, 1,5%, uvedli, že to možné není. Ve skutečnosti čelíme tomu, že řada držitelů autorských práv, pokud jsou to sami umělci, jsou připraveni zpřístupnit eh, dílo, které je vystaveno v muzeu, to považuji za normální a nemělo by to být pro nás příliš obtížné. Ano, měl jsem také hovořit o Europeáně, ale chci vám ukázat, jak by měla Europeana vypadat. Když se podíváme pro díla s Rijksmuseum, když kliknete na to dílo, tak se dostanete k plné, eh, tedy k eh, tomu uměleckému dílu v plné podobě a to je způsob, jak by měly být naše sbírky zpřístupňovány. Děkuji vám mnohokrát a samozřejmě přijďte se podívat do amsterdamských muzeí. Děkuji mnohokrát, bylo to velmi zajímavé. A myslím, že ty poslední údaje, které se nám ukazoval, byly velmi zajímavé. Měli jsme totiž slyšení, kde jsme nabili stejného dojmu, že někteří, zejména spisovatelé, chtějí, aby byli eh, přístupní na internetu, byť eh, na tom nevydělají. To jsou tedy dvě možnosti, dvě strany mince. A myslím, že to je velmi zajímavá diskuse, které se věnujeme po celou tuto dobu a mm, to východisko z toho může být velmi složité. Madame Anne Katrin eh, Loren, výzkumní pracovnice Ústavu Maxe Planka v angličtině. Děkuji. A děkuji vám také za příležitost hovořit před takto váženým publikem. Já tady pracuji v institutu Maxa, Maxa Planka eh, v oblasti duševního vlastnictví, ale budu tady hovořit sama za sebe. Pro vaši informace bych ráda řekla, že jsem tedy vypracovala eh, takový dokument, který je základem mé prezentace a který si můžete stáhnout na stránce výboru pro kulturu je mnoho možností online přístupu k kulturním obsahům. Je jich dokonce více, než si myslíme. To znamená, že jde pouze o to, abychom je využili. Nicméně, pokud si tvůrci politických konceptů lámou hlavu nad tím, jak to učinit, často jejich úvahy vedou do slepé uličky. Ne pouze proto, že tady nemáme právo v oblasti autorských práv, ale je to dáno také tím, že ten e, základní vzorec e, v oblasti práva je zastaralý. My jsme e, tady, tady identifikovali tržní příležitost, snažili jsme se tedy vytvořit systémy, který, které by vedly k tomu, že budou vytvořeny nové právní nástroje. To je v podstatě historie autorského práva. Nicméně takovýto přístup eh, nemá eh, dostatečný rozsah, dostatečnou oblast působnosti. Dosáhli jsme kritického bodu v eh, rozvoji informační společnosti. Přístup by tedy neměl být veden pouze tržním eh, komerčním zájmem. Mělo by to být umožněno vlastním autorským právem. To právo by to mělo umožnit samo o sobě. To znamená, že my nepotřebujeme více právních dokumentů, potřebujeme více otevřenější systém autorského práva, který by umožnil eh, přístup kdykoliv je to potřeba, kdykoliv je to tedy ku prospěchu tvůrce i společnosti. Autorská práva by měla uznat hodnotu přístupu k těmto dílům Evropská kulturní rozmanitost je skvělým katalyzátorem pro vnitřní trh a proto, abychom mohli z těchto dobrých chemických reakcí eh, profitovat. Takováto reakce by eh, se měla tedy eh, týkat toho, že se posuneme k takzvanému modelu přístupu. Já bych se ráda věnovala, nejprve jsem se tady věnovala hudebnímu průmyslu, potom eh, s potřebitelským právům a ptala jsem se svých kolegů, jak je možné, že spolupracují s lidmi, kteří chtějí stahovat všechno zdarma. A potom se mě ptali moji kolegové, jak je možné, že jste pracovala pro držitele práv, pro držitele autorských práv. Musím říci, že by se to navzájem nemělo odporovat. Pokud eh, jsou tu kontradikce, tak eh, ten antagonismus nám brání v pokroku. Pojďme si vzít jeden příklad. Eh, jeden eh, z nedávných výdobytků cloud computing. Autorské právo, tak jak v tuto chvíli platí, tady nenabízí žádnou, žádný právní problém. Pouze jde o to, abychom věděli, do jaké míry se to týká práva reprodukce v oblasti cloud computingu. Samozřejmě, že se, eh, že se to toho dotýká. Otázka ovšem zní, jak tedy umožnit přístup a jak umožnit rychlý rozvoj cloud computingu, aniž bychom ztráceli čas a aniž bychom ztráceli ekonomickou a sociální hodnotu těch detailů, protože ano, je to skutečně tak. Eh, pokud budeme vědět, jak eh, se to dotýká reprodukčních práv, tak eh, to je možno považovat za detail v oblasti práva digitálního přístupu. A já si nemyslím, že by autorské právo nemělo být chráněno, ale nemělo by být chráněno na základě restriktivního přísného modelu. Přístup, nebo model přístupu eh, je kompatibilní s modelem obsahu. To znamená, že my se budeme soustředit na kulturní rozmanitost a na práva původních tvůrců a držitelů práv. Další příklad. Proč eh, nedochází v eh, Evropě k výměnu zvuku. To znamená, že bychom tu měli eh, podobný systém jako ve Spojených státech. Vybírali bychom poplatky za vysílání zvuku. V Evro- ve Spojených státech to funguje velmi dobře. Mohli bychom mít podobnou organizaci v Evropě, Eh, ale není to možné z mnoha důvodů. Na rozdíl od Spojených států, evropské právo tady neposkytuje licence pro eh, vysílání takovýchto zvukových obsahů. Já se ptám, jestli by taková, takovýto přístup mohl být v Evropě možný. Já si myslím, že ano, ale stále ještě máme před sebou mnoho práce, tak abychom k tomu dospěli. Současný režim autorských práv se musí rozvinout dál a musí z něj vzniknout model, který bude mnohem pružnější. Exkluzivní práva, která jsou stále ještě eh, automatickým defaultním modelem, musí být pružnější. Potřebujeme tady mít, mít více eh, výjimek. A kromě toho musíme prolomit tabu mm, povinných eh, výjimek. Nejde pouze o tuto záležitost. Někteří, něk, některá užití by měla být skutečně více eh, pružná, protože někdy to nutně interpretujeme velmi striktně, velmi restriktivně. Kromě toho si myslím, že nemůžeme eh, i nadále připustit, aby systém autorských práv byl rozdílný v 27 členských státech aby byl fragmentarizován. Tuto fragmentarizaci musíme prolomit, snížit. Musíme přijmout komplexní politiku, která povede k tomu, že autorské právo bude eh, unifikováno. A já si myslím, že tato politika by měla být eh, řízena především přístupem, modelem přístupu, který bude ku prospěchu všech zúčastněných stran. Další důvod, proč takový systém nemůže v Evropě fungovat, je eh, dán tím, že současný systém zprávy by to neumožňoval. To znamená, že právě proto se komise snaží o eh, určitý systém, který by tady vytvořil takovéto možnosti, pokud jde o přístup k novým službám a pokud jde o eh, přístup ke kulturní rozmanitosti. Já si myslím, že tento návrh týkající se kulturního řízení tady poskytuje dobrý eh, dobrou platformu, tak abychom mohli dostat právům uživatelů a abychom zabránili tomu, že tu budou ty slepé uličky. To znamená, že tu eh, nebudou vznikat osiřelá díla. To je pouze jeden z problémů, jeden, jedna z potíží, eh, kterým čelíme. Eh, už o tom hovořil Paul Keller. Já si tedy myslím, že musíme vytvořit lepší situace, které eh, pomohou lépe identifikovat držitele práv a kromě toho musíme zjednodušit modely autorizace a eh, to tak, že budeme mít registry, rejstříky a že také budeme mít kolektivní licence. To jsou zajímavé řešení, zajímavé řešení které můžeme, která můžeme dále sledovat. Potřebujeme zaručit právní přístup k těmto dílům. A já bych eh, vás v tuto chvíli ráda upozornila na jeden aspekt, který doposud nebyl příliš diskutován a podle mého názoru eh, je to v naší diskuzi velmi, diskuzi velmi důležité. V nedávné době mnoho politiků, regulátorů nabízelo takzvané právní nabídky. To znamená, že se snažili tady vytvořit pozitivní rovnováhu. Eh, byly to ty, byla to ta patření pro přiměřenou reakci. Já si myslím, jako právník, že v podstatě nemůžeme jednoznačně říci, co ta eh, právní nabídka v podstatě je, čím by měla být. Pokud se podíváme na nelegální obsahy, pokud se na ně budeme soustředit, tak je to špatný přístup. V rychle se měnícím digitálním prostředí, tak je to spjato s nebezpečím, že eh, to poškodí eh, praxi v, oblasti výměně, výměny obsahu a poškodí to celé tržní prostředí. Já si myslím, že bychom měli mít přístup k především k eh, těm příležitostem, což zatím zaručeno není, protože naše prostředí se zatím nedá jednoznačně předpokládat, rychle se mění a my se musíme rychle přizpůsobit novým podmínkám a novým příležitostem. Kromě toho eh, tady eh, musíme dbát na ty nové možnosti. Ne všechno, co se objevuje, můžeme jednoznačně označit za nelegální. Situace je neudržitelná pro miliony užitelů internetu, kteří se nacházejí v situaci porušitelů práv. Já si myslím, že je to neudržitelné ani z hlediska trhu a je to neudržitelné i z hlediska společnosti, protože ta tím ztrácí eh, příležitosti, nevyužívá eh, dostatečně příležitosti, které se tu nabízí. My tady máme hovořit především o autorských právech. Já si myslím, že tady máme ještě velké rezervy a revize směrnice o autorských právech je nepochybně součástí cesty, které máme, kterou máme před sebou. Nicméně se domnívám, že eh, v tuto chvíli eh, už máme něco, co umožňuje přístup eh, těmto obsahům a sice veřejné domény. domény. Já si myslím, že tyto domény by měly být chráněny veřejným právem, ne pouze Eh, jako domena, která tedy nespadá pod eh, práva eh, duševního vlastnictví. Já si myslím, že v této souvislosti potřebujeme jasnou definici, která bude nadnárodní, která bude platit ve více členských státech. Tady potřebujeme tedy sociální kontrakt, to je základní věc a já si myslím, že evropští legislativci by se o to měli do budoucna vynasnažit. Děkuji vám za pozornost. Ja, vielen Srdečně vám děkuji. Ten problém je stále problematičtější. Máme zde situaci, že nejsme státem, ale svazem států 27 zemí a musíme se snažit to, co již existuje a Eh, co nebylo zavedeno před tak drahnou dobou v řadě zemí, harmonizovat tak, což je v Evropské unii nebezpečné slovo, ale v tomto případě to harmonizovat musíme, jinak nebudeme partnerem pro Ázii, Ameriku a jiné země a kontinenty a budeme neustále zápolit s Googlem a dalšími bez výsledku. Takže srdečně děkuji i za eh, tyto informace a pozitivní závěry ohledně eh, public domain. A nyní dávám slovo panu doktoru Gradmanovi z Humboldtovy univerzity, který již zasedl za svůj počítač. Děkuji, já rovněž eh, pronesu eh, svou prezentaci v angličtině. Děkuji za příležitost promluvit eh, k tomuto ctihodnému sněmu. Jak vidíte na první průsvitce je logo Europeány. To znamená, že budu spíše hovořit jako někdo, kdo od prvopočátku působí v rámci Europeány. Já sice vyjadřuji eh, své osobní eh, názory, přece jenom zastupuji i Europeánu v Hágu. Eh, jsem asi jediným a prvním zde, který nebude mluvit o autorských právech, protože myslím, že jsou zde i jiné problémy, například technické, na které bych se chtěl zaměřit, které se jeví být velmi složité. Tež dva body bych chtěl zdůraznit. Za prvé chci, chci hovořit o digitalizaci a přístupu a jak si stojíme v tomto ohledu a dále bych chtěl pohovořit o otevřených datech a Google, tomu slonovi, který e, zde nad námi e, všemi visí e, První bod digitalizace a přístup. Naše kulturní dědictví, do jaké míry je digitální? Máme Europeanu, a zdá se, že tady máme zajímavé údaje, které bohužel nepřečtete. V této chvíli máme 22 milionů objektů zastoupených v Europeáně. Mnohé z nich přicházejí z Německa, na rozdíl od období před několika lety, ale většina kulturního dědictví tam chybí většina je v podobě filmu, noviny, knihy v knihovnách, anebo um, jsou to předměty v archivech. Když se podíváte na e, tyto obrázky, tak Europeana pojednou vypadá nebo působí velmi e, drobně. Otázkou je, jak se dostat z této poměrně malé Europeáně k něčemu, co by mělo být alespoň desetkrát větší. Údaje, které je nutno eh, vyhodnotit, jsou k dispozici i ve zprávě, kterou vám doporučuji. Je to zpráva v rámci projektu Enumerate a Tady vidíme diagram, který hovoří o tom, že situace eh, v muzeí je poměrně uspokojivá. Zdigitalizovali alespoň 42 eh, toho, co chtějí. Na nejnižší úrovni eh, jsou národní knihovny, představují mm, tedy digitalizovaného materiálu mají pouze 40, pardon, 4%, takže mají ještě co dělat materiál, který je již eh, v digitální podobě, není bohužel k dispozici Europeáně. Pouze 50 bylo poskytnuto těmi, kteří jsou technicky zdatní k tomu. A dále pak máme ještě problém kvality do něhož eh, nehodlám zabrousit. Většina materiálu je digitalizována tak, že za několik let to budeme muset přepracovávat, protože většina z toho jsou obrazy, eh, s nimiž ale alespoň eh, ve vědecké oblasti, výzkumné oblasti nemůžeme vlastně nic kloudného udělat. Je to nepoužitelné víceméně. Já vám proto doporučuji, abyste podporovali, naléhali na investice e, do digitalizace a kvality digitalizace a také naléhali e, na zainteresované e, subjekty, aby zpřístupnili Europeáně digitalizované materiály a také, aby byly vytvořeny přístupné standardy pro kvalitu digitalizace protože to, co může být eh, využito pouze na základě vlastnických práv, nemá velký smysl pro Europeanu. Další eh, důležitý ehm, bod eh, jsou takzvané propojené otevřené údaje nebo data. To je to, co máte i vy v parlamentu v rámci informací veřejného sektoru. Aby to bylo technicky zpřístupněno, musí existovat propojená otevřená data. Tim Berners-Lee to již před několika lety definoval a stanovil několik eh, nebo čtyři pravidla, jak eh, vytvořit tato propojená eh, data a sice používat URI, standardní identifikátory, dále používat HTTP, URI, standardní ukazatele, dále využívat standardu SPARQLRDF a propojit to všechno. Chcete-li do toho nahlédnout hlouběji a detailně, tak existuje kniha eh, pod názvem Link Data a dále také publikace o využívání eh, dat o kulturním dědictví. A je zde také něco pro politiky mm, co je, může být pro politiky zajímavé a co jim doporučuji. V Europeáně jsme skutečně uskutečnili propojení otevřených dat. Je to, tady vidíte určitou evoluci našeho datového modelu. Takhle eh, v Europeáně modelujeme eh, údaje. Zvýrazňuje to tento graf. Vede to k dvouvrstvému přístupu. Máme tady semantickou síť a síť otevřených dat a vzniká takovýto, nebo takovéto velké mračno otevřených údajů, což představuje asi 500 miliard údajů eh, všeho druhu. A jsou to také informace eh, z veřejného sektoru. Europeana je tady zakreslena v tom obrázku v centru. A dále máme i tohoto hráče, Google. Takto byl vnímán Google v roce 2005, Canard Enchaîné a Jean-Noël Jeannenet o tom napsal a hovořil o tom, že Google definuje Evropu. Eh, hovořil také o nutnosti přesvědčit evropské vůdce o nutnosti vzniku digitalizované knihovny. To také, eh, tento projekt byl také eh, zahájen v roce 2010. Nicméně v prvé fázi se to nevydařilo. A nedávno jsme zaznamenali eh, eh, vytvoření něčeho, čemu eh, Google říká the knowledge graph, neboli znalostní graf. To jsou propojená data, ale není to volně a otevřeně k dispozici. Google vlastně standardy propojených dat trochu pokřivil. Otázkou tedy je, zdali to je další aplikace eh, propojených dat nebo nikoli. A obdobně máme ještě další iniciativu, kterou učinil Google před eh, eh, rokem s pomocí velkých vyhledavačů Yahoo a Yandex a vytvořil takzvaný systém schema.org. Je to systém, který digitalizuje kulturní předměty na síti a to obdobně jako slovníky propojených um, údajů, ale je zde opět ten um, přístup vlastnický. Opět tedy se tážeme, zdali to je uh, slovník uh, propojených dat nebo nikoli. Má to i určité politické implikace. Uh, jsou uh, ty uh, propojené otevřené údaje a znalostní grafy přátelé nebo konkurenti. A také jsou otevřené eh, propojené údaje a org eh, mm, konkurenti, anebo eh, se navzájem doplňují a také zda Europeana a Google spolupracují a pokud ano, do jaké míry a za jakých podmínek. Vzniká ale především, zdá se, určitý pocit paranoje z mamu a to e, e, není dobrý rádce ani dobrá výchozí pozice. Já bych tedy doporučoval, aby jste společně s komisí e, politicky podpořili existenci otevřených propojených dat a také dali najevo, jak vidíte roli Google v tomto ohledu. A pravděpodobně k tomu budete potřebovat odbornou pomoc, odborné poradenství. Proto bych navrhoval, abyste vytvořili či ustavili spolu s komisí jakousi evropskou skupinu odborníků, e, která bude velmi dobrým základem a rádcem pro e, vaše politická prohlášení a rozhodnutí. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane profesore Gratmane. Nyní jsme si vyslechli čtyři odborníky na věc, kteří nás zde zanechali s řadou návrhů a podnětů a také s řadou otázek, jejichž zodpovězení mm, bude vyžadovat určité hledání. Budeme muset hledat prostředek, který nám umožní tuto problematiku jakž takž seriózně a adekvátně e, vyřešit. Já doufám, že v rámci diskuse e, zaznamenáme ještě několik dalších otázek i odpovědí. Pane Borisi, kolega z Polska. Děkuji, děkuji všem expertům. Bylo to velmi zajímavé nám představili vaše otázky. Pojďme si představit následující situaci, která je v podstatě absurdní. Na jedné straně jsou to velká očekávání evropských občanů, spotřebitelů, mladých lidí. Pro ně je internet zcela zásadním nástrojem při hledání informací. Je to eh, oblast neformálního vzdělávání. Zde se lidé dneska vzdělávají a kromě toho je tu eh, právní problém a eh, problém infrastruktury. To je ta druhá stránka věci. Já si myslím, že u těch technických, technologických aspektů musíme zrychlit digitalizaci. A veškeré otázky, které se týkají příslušných opatření, to znamená eh, ku příkladu financování projektu Europa, přerozdělení evropských prostředků a tak dále. Všechno to by mělo prospět digitalizaci. Měli bychom podporovat digitalizaci. E, to znamená, že Mm, to jsou ty technické záležitosti, potřebujeme jednotnou digitalizaci, potřebujeme jednotné standardy. Eh, členské státy tady musí zabrat a musí postoupit o krok dál, i když samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že určitých úspěchů už dosáhly. A druhá věc, to jsou právní problémy. Bylo řečeno, že bychom měli mít větší odvahu, že bychom měli mít více odvahy při eh, sjednocování eh, autorských práv. Byla řeč o tom, že tu máme 27 různých systémů, že tu jsou bariéry mezi jednotlivými právními systémy, jsou tu modely, které vznikly během eh, historie a to je samozřejmě velký problém. Svět se mění a mm, právní model tomu ne vždycky odpovídá. To znamená, že právě náš výbor pro kulturu by měl sehrát určitou uh, úlohu dohledu a měl by apelovat na příslušné změny právního systému. My jsme hovořili o osiřelých dílech, ale já si myslím, že to je pouze část naší práce. Jde tedy o e, právní otázky zpěté s veřejnou doménou. Já si myslím, že to by mohl být první krok. Public domain. Díky tomu bychom vytvořili první model a bylo by tak možné se e, dívat na veřejné obsahy. Já si myslím, že eh, Google není jednoznačné východisko. Víme, co Google udělal. Pokud jde o digitalizaci, jsou tu určité sporné příklady. I právní výbor se zabýval eh, s tím, co učinila společnost Google v oblasti digitalizace. Myslím si, že v této souvislosti potřebujeme novou technologii. technologii, která bude spjata s tou veřejnou doménou, s tou veřejnou oblastí. Já si myslím, že tady skutečně musí být vytvořeno něco jako partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Děkuji, děkuji vám za vaše připomínky. Jak už jsem řekl, musíme eh, zrychlit. Musíme zrychlit celý postup, zařadit vyšší rychlost, protože eh, občané mají v této souvislosti velmi vysoká oprávněná očekávání a něco od nás čekají. Děkuji. A nyní pan Panikol z Řecka, prosím. Já chci také poděkovat všem účastníkům a expertům za úvodní vystoupení. Má otázka je nesmírně konkrétní. Já jsem pečlivě sledoval úvod a také jsem si všimnul, že máte co říci k působení Google a já vím, že o této otázce jsme dlouho jednali a v poslední době jsem si přečetl, že Google postupuje nesmírně rychle v této oblasti. A Google je připraven přistoupit eh, k velmi rychlé digitalizaci knih také v Evropě. A v řadě případů vidíme nedodržování autorských práv. Tedy, co si o to myslíte? Co k tomu řeknete? A druhá věc. poslední strategii, která byla zveřejněna, existuje ustanovení, a je třeba zjistit, co je to pravda z vašich komentářů. Kdy šíření děl bude zdarma. A v budoucnosti budou mít právo vybírat poplatky za zpřístupnění těchto děl. Je to tak? Je to skutečně pravda? Můžete se k tomu vyjádřit? Madame Benarabatou z Frankreich. Děkuji. A nyní kolegyně z Francie, prosím. Děkuji. Skutečně je tu mnoho otázek a já chci zopakovat, že žijeme v, v úžasném napínavém světě. Svého času existovali encyklopedisté, kteří působili v této oblasti. Snažili se schromáždit veškeré informace, vědomosti a umělecká díla. A teď jsme vlastně v nové éře encyklopedistů která je digitální a kdy se snažíme vytvářet eh, prostor pro vědomosti a znalosti na celostové úrovni. Paní Galo vede z výboru Jury vytvořila pracovní skupinu a měli jsme poměrně rozporná jednání, protože existují dva pohledy. Já zopakuji, co říkala paní Lova. Dnes jde o to, zda budeme pokračovat s autorskými právy jako v minulosti, tedy v rámci přístupu majetkového, kdy autorská práva někomu patří a prodávají se. A nebo nyní je třeba znovu promyslet přístup k uměleckým dílům. Z hlediska právě přístupu jde o vlastně změnu pohledu. A pokud budeme jako zákonodárci uvažovat o tom takto, tedy jak práva občana na přístup k uměleckému dílu díky digitalizaci může být prosazeno a které legislativní návrhy mohou k něčemu takovému směřovat. Myslím, že je třeba obrátit ten přístup a je to zásadní. A to je také diskuse, která nás odlišuje od těch, kteří se zaměřují na majetkový přístup k dílům a k těm, kteří prosazují větší přístup větší zpřístupnění těch děl. A pokud chceme pokračovat v pokroku, musíme dospět k evropské harmonizaci právního rámce. A nemáme na vybranou, musíme, musí se nám to podařit. Je to složité, ale je to také velmi napínavé. Pokud jde o výjimky z autorských práv, je to diskuse, která probíhá ve Francii. Máme výjimky v oblasti kinematografie, a v celé dalších oblastí. Můžete to rozvést, které výjimky jsou možné a zda mají existovat diferencované výjimky podle médií, přístup k filmu, výjimka pro kinematografická díla by měla být odlišná od jiných děl, mimo jiné, co se týče fotografií, ehm, muzejních děl a podobně. Není to zcela jednoznačné. Paní Loha, hovořila v rámci své vize přístupu, který byl, by byl zaměřen na co největší dostupnost děl, kdy mělo, mělo dojít ke přístupnění pracovních eh, rejstříků. Co, jak by to mělo vypadat? Co, jak by ten zjednodušený přístup k pracovním rejstříku měl vypadat? A konečně eh, půjdu k eh, přímo k věci. Podporuji projekt Europeana, ale jsem velmi frustrována. Domnívám se, že jsme hodně mluvili o technice, o kvantitě, ale skutečně to není příliš hezké. Když se podíváme na stránky muzea Louvre, tak člověk má chuť do muzea jít, navštívit muzeum. Ale skutečně v estetické oblasti máte ještě mnoho práce před sebou v oblasti Europeány. Monsieur Cavada, La France. Děkuji a pan Kavada, prosím. Merci, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji kolegům. A děkuji také za dobrý nápad veřejně přispět ke konfrontaci expertů a organizovat zákonem moderní systém. V tom, co slyším, je celá řada příslibů a také úkolů. Je faktem, že Evropa má velké spoždění v digitalizaci svého kulturního dědictví. Není to už téma, je to smutná skutečnost. My jsme velmi nesměle postupovali v této věci, zejména z důvodu nedostatku veřejných prostředků, ale také proto, že na začátku jsme museli čelit eh, filozofickým diskusím, které byly eh, velmi poškozující. To je za námi a bohužel nízké financování přetrvává pro digitalizaci. Dvě hlavní věci, které bych chtěl zde připomenout, které by měly vymezit veřejnou aktivitu po vyhodnocení odborníky, jsou následující. Za prvé, neexistuje kulturní ekonomika bez autorského práva. Já všechno tady slyším, rozumím tomu, ale základní přístup je pouze sekundárním důsledkem důležitější skutečnosti až jednoho dne už nebude možné k něčemu přistupovat, až nebude něco dostupné, tak budeme pouze mít eh, příslušné, příslušná potrubí a ne, nic s tím potrubím nepoteče. Takže je třeba skutečně hodnotit a odměňovat eh, tvorbu. A parlament více než evropské instituce to hájil a zdůrazňoval, což neznamená, že bychom to měli zachovat stejné ve všech oblastech. Můžeme adaptovat za dobrých podmínek eh, sběr a spravedlivé odměňování autorských práv v jednotlivých uměleckých oblastech. Pamětihodnosti se nemění. A měli bychom eh, si přivlastnit myšlenku, že tvůrce má být odměňován, protože jinak mu zbývají jen drobty. A druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, eh, která je nám společná pro zákonodárce, je následující. Pokud ne, budeme postupovat exponenciálně ve finanční oblasti, tak budeme za sebou v léci po desetiletí spoždění kde ostatní kontinenty jsou mnohem ambicioznější, myslím na Spojené státy, na Čínu. Všechny tyto země, jejichž eh, kapacita vrhnout na trh eh, velké částky je známa. Zmíním dvě cesty. Zabýval jsem se tím. Za prvé, nevěřím, jak to říci, že potíže veřejných financí v Evropě pro většinu evropských zemí i u těch, kterým se daří dobře, Nemyslím si, že tyto potíže jsou dlouhodobě udržitelným argumentem proto, abychom nepomáhali financování digitalizace. Existují důležité způsoby, například eh, evropských veřejných eh, půjček, a tyto půjčky by neměly vytvářet žádné problémy. Evropa je velmi bohatým kontinentem. A ratingové agentury neútočí na soukromý majetek, ale na veřejné statky. A pro povolání pro budoucnost je to naléhavé nejen v digitální oblasti, ale u nových technologií, u kognitivních eh, oblastí, u nových forem energie. Tam skutečně potřebujeme finanční politiku, která by digitalizovala naše dědictví, abychom dohnali to spoždění. A zatím ty záležitosti nejsou propojené. A druhá věc, v oblasti financí. Měli bychom být realističtí. Velké světové systémy v oblasti digitální narýžají na velké problém v oblasti uznávání. Ať už jde o ty tři, čtyři eh, hlavní systémy, zisky, eh, ty největší zisky nepramení ze zemí, kde je největší zákonnost v oblasti fiskální. Jsou to různé ostrůvky a ostrovy, kam pramení tyto zisky a já jsem požádal, abychom se tím zabývali. A jak víte, něk- některé z nich jednají s americkou daňovou zprávou, aby bylo možné tyto prostředky investovat do nového rozvoje. To, se zejména, to zejména směřuji do lokality Cupertino. U těch tří nebo čtyř největších velikánů by mělo být eh, možné uzavřít eh, fiskální kompromis, aby bylo možné zaručit digitalizaci, kde skutečně musíme dohnat vývoj, protože když budeme takto postupovat, tak už se nebudeme pohybovat mezi eh, špičkou ve světě a dojde k zastarávání, kdy základ našeho dědictví není stále k dispozici digitálně. Takže je nám potřeba dvou věcí závěrem. Musíme se omezit na respektování, odměňování autorských práv a také je třeba zásadně urychlit digitalizace našeho kulturního dědictví. Nemusíme hovořit o kulturní diverzitě, protože, po, protože pokud ta diverzita je ve skříni, tak je k ničemu. Děkuji. I já mám tři otázky. Dobře, poznamenám si to. Nejprve. Otázka směřovaná těm, kteří říkali, že je tu mnoho digitalizovaných děl, myslím, že to byl pan profesor Grátman, kdo to říkal, ale že se nedostávají do projektu Europeana. Já bych se ráda zeptala, jestli to naráží na finanční potíže nebo čím je to dáno. Druhá věc. Hovořili jste o tom, že je potřeba přemýšlet o tom, že bychom založili expertní skupinu, která by řešila to, jak je možno vylepšit spolupráci s Googlem a e, kde je možno tuto spolupráci dále rozvíjet, jak je možno ji koncipovat této souvislosti si říkám, jak by to mohlo vypadat, jak bychom to mohli zvládnout, protože Google má úplně jiný přístup. A já se domnívám, že bychom si skutečně měli položit otázku, jestli se do toho pustíme, jak se do toho pustíme. Otázka zní, jestli si to také budeme moci dovolit z finančního hlediska. A konečně poslední poznámka k těm osiřelým dílům. Já jsem se v minulém týdnu účastnila diskuze v postupy o autorských právech a musím říct, že tam byla celá řada rozdílných názorů, ale jedna věc mě eh, tam napadla. A sice kolik času budeme v Evropě potřebovat na, na to, abychom našli společnou e, směrnici, společná pravidla. Já si myslím, že to téma osiřelých děl už je nyní skončeno, hotovo. E, zaplať pámbu. Já vím, že v Německu jsme měli pravidla, ale nemohli jsme je realizovat, protože jsme čekali na evropskou iniciativu, na iniciativu na evropské úrovni. Já vím, že 27 členských států e, představuje velké potíže pro vzájemnou spolupráci, že se o tom velmi dlouho diskutovalo. Nicméně se domnívám, že právě v této oblasti bychom měli vyzvat naše politiky, eh, většinou tedy národní politiky, protože právě národní politici eh, nám brání v dalším pokroku. Jde o to, abychom eh, sledovali vývoj, aby to netrvalo tak dlouho, jako u těch usiřelých děl. A Kromě toho bych ráda řekla něco v návaznosti na to, co řekl pan Kavada. E, nikdy tady nebyla řeč o sponzorech. Myslím si, že máme celou řadu možností, jak získat peníze od soukromých subjektů, tak abychom mohli pokročit na této cestě. Samozřejmě, že je to možno činit pouze na národní úrovni. Já nechci, abychom se o to snažili v celoevropském měříku, ale umím si to představit a něco takového se děje. Právě u těchto otázek, právě pokud jde o digitalizaci, o digitalizaci naší kulturní přítomnosti a minulosti, že právě v této oblasti by se mohli objevit sponzoři. Ovšem ty sponzory musíme oslovit a musíme v nich o to vzbudit zájem. Je důležité, aby sem, abychom se tím tématem zabývali, abychom vytvořili pobídky a aby, abychom prostřednictvím politiků s dobrým renomé hledali sponzory, kteří budou eh, věnovat finanční prostředky do digitalizace, protože vzhledem k situaci, která v tuto chvíli je, eh, nemůžeme požadovat mnoho, pokud jde o financování. Víme, že rozpočet na kulturu je tak omezený, že pokud bychom ho ještě snížili, nezbyde již nic a mm, snižování výbor, eh, rozpočtu na kulturu by tedy nemělo dopad na další zadlužování eh, země, protože ten rozpočet je velmi nízký. Já si myslím, že eh, to musíme dále řešit, protože co, co budeme, když nebudeme schopni dále přenášet a předávat naše kulturní dědictví. Nyní se přihlásila ještě paní Šáke z Nizozemska, prosím. Děkuji vám. Já myslím, že ty úvodní prezentace byly velmi užitečné. Chci řečníkům poděkovat. A také mám několik otázek i ve vztahu k tomu, co již řekli kolegové. V rámci diskusí o e, řízení práv duševního vlastnictví a e, digitalizace a přístupu nových technologií a internetu často slýcháme ekonomické argumenty. Myslím, že je důležité podívat se také na veřejný zájem. A když se podíváte na e, ty lobbysty, já jakkoliv vznikne jakákoliv diskuze o osiřelých eh, dílech, aktě, eh, kolektivním řízení práv nebo jakémkoliv jiném tématu o eh, zpřístupňování obsahu online, tak slyšíme hlasy vydavatelů hudebního průmyslu, filmového průmyslu a tak dále mnohem hlasněji než hlas veřejných institucí, organizací jako muzeí a knihoven. A chci se zeptat zejména Mm, eh, mm, pana Kellera, protože on se zmínil o tom, že některá muzea nechtějí zpřístupňovat své sbírky online. A v zásadě otázka na všechny je zde eh, konsenzus mezi kulturními zařízeními, veřejnými organizacemi v tomto ohledu, anebo by mohl vzniknout tento konsenzus a můžeme profitovat z eh, dalších eh, doložek o flexibilitě, pokud se nám nepodaří drasticky zreformovat systém, což myslím je nutné, například prostřednictvím koncepce férového využití, který existuje v USA a snad také byste mi mohli říci, zdali eh, víte něco o eh, disponibilitě studií nebo výzkumu o tom, co eh, zajistí nejvyšší, největší zisk. Nemám na mysli pouze peněžní zisk, ale také určitý profit, prospěch pro společnost jako takovou. Myslíte si, že eh, hlas veřejných institucí je slyšen? A také eh, mám starost, že EU zaostává za USA a dalšími globálními hráči, že jsme eh, příliš mnoho zahledění do sebe, lidé mají mnohem větší starost o své vlastní vnitřní zájmy než o právě veřejné zájmy. Takže jak eh, můj kolega pan Boris již řekl, musíme rovněž eh, urychlit legislativní eh, proces a překonat vlastní překážky, protože jinak se nepohneme dále, jak pan Kavada řekl. Je zde hluboký konflikt i v tomto parlamentu mezi těmi, kteří upřednostňují reformu, více přístupu a mají jiný názor na větší volbu, na vytvoření většího výběru pro Eh, uživatele a také na roli vlád v tomto ohledu a na to, co má být přenecháno trhu. Já se domnívám, eh, že autorská práva v digitálním věku a také jejich eh, výkon skutečně, skutečně brzdí jednak příjem pro tvůrce, ale také disponibilitu děl veřejnosti. Proto mám eh, velký zájem o eh, vaše názory na všechny tyto otázky. Děkuji. Děkuji. Ok, ještě jednou, madame Rapatu. Děkuji. Já mám otázku na pana Kavadu. Otázka příjmu pro tvůrce a autory. Na tom si shodneme. Tam eh, to jinak nejde. Pokud tak či onak nebudeme odměňovat tvůrce, tak eh, to nevyřešíme, ale pokud říkáme, že příjem má být pro tvůrce, proč existují autorská práva 50, 30 let? Já i po smrti tvůrce, jeho dědicové nadále dostávají příjmy. A přitom sami tvůrci nejsou. Není ta otázka času a délky trvání autorských práv není zásadní v této diskusi? OK. Dobře. A nyní ještě jednou dám slovo dámám a pánům odborníkům. Prosím, kdo z vás by chtěl začít? Začneme zprava nebo asi zprava doleva. Pane profesore Gradmane, máte slovo jako první. Dobře, padla celá řada, řada otázek Začnu Googlem. Rád bych zdůraznil, že v prezentaci jsem to nezdůraznil, že Google by mohl být důležitý partner v tom, oč eh, usilujeme. Mnohé z té digitalizace, která již proběhla v Evropě, byla zajištěna s pomocí Google. Eh, problém s Googlem v tomto ohledu spočívá v tom, že řada institucí, o nichž vím, například eh, Bavorská státní mnichovna v eh, Mnichově nebo Národní knihovna ve Vídni mají smlouvy s Googlem o tom, které, mají smlouvy s Googlem, které zaprvé nejsou transparentní, to znamená, e, ty instituce nesmí zveřejňovat obsah těchto smluv, což myslím je skandální. A druhý bod, a tím odpovídám na otázku nedisponibility digitalizovaných obsahů, tyto smlouvy, zdá se, e, vylučují e, právo svobodné redistribuce digitalizovaných obsahů a e, s tím souvisejících metadat. Takže tím pádem neznáme obsah, e, jak jsem již řekl, smluv a zjevně tyto smlouvy jsou e, formulovány tak, že nelze Europeáně volně dát k dispozici ten materiál podle stávající naší politiky. To znamená, že všechna metadata jsou eh, k dispozici každému eh, pro jakýkoliv účel. Tady tedy eh, zeje konflikt. Je to právní problém, ale přesto přeze všechno bychom se měli eh, více zajímat o to, jak sjednáváme smlouvy s Googlem na příště. Druhý problém, prospěch pro společnost jako takovou. Existují studie, dokonce studie, které byly provedeny pod mým dozorem v Berlíně, já to eh, můžu dát k dispozici. Myslím, že jsem tuto otázku předjímal pokud nebudeme schopni vám a jiným politikům v blízké budoucnosti říci, jakou hodnotu v Europeáně vytváříme a e, jakou hodnotu generujeme v rámci e, kontextualizace e, věcí, budeme mít problém. Jsou tedy obsahy k dispozici, nejsou um, zpracovány ke konzumaci eh, zaneprázněnými osobami, jakými jste vy. Jsou to dlouhé studie, ale něco je k dispozici a můžu vám to přístupnit. V tomto případě máme jasný podnikatelský argument, který můžeme zcela přesvědčivě obhájit. Jsem si tím jist. A třetí eh, problém, který bych chtěl zdůraznit, spočívá v tom, že Google je silným hráčem. My v Evropě jsme ale také silní hráči a model, který jsme v rámci Europeány vytvořili, myslím ten technický model, byl skopírován také digitální knihovnou v Americe. E, to znamená, máme tady určit tou oblast, kde e, e, e, jsme takzvaně avantgardou v Evropě a měli bychom tohoto momentu využít a měli bychom si také uvědomit, že Google má životně důležitý zájem o to, aby zůstal s námi v kontaktu, v, ve spolupráci s Europeanou eh, by eh, mohl Google opět nabít něco z té pozitivní aury, o kterou v uplynulých letech částečně přišel. Takže Google má zájem eh, o komunikaci a spolupráci s námi. A pak ještě poslední věc, tu si odnesu zpět do Europeany. vrátím se s tím do Hágu. Vím, že máme co zlepšovat v tomto ohledu my hodláme vyvinout eh, a zveřejnit novou verzi eh, tento měsíc v listopadu, která, myslím, vypadá lépe a současně pracujeme na eh, mnohem interaktivnějších modelech. Já myslím, že to, co nám v Evropě chybí, není ani tak estetika, ale spíše interaktivita. Takže na tom pracujeme a chci vám tím dát najevo, že známe naše rezervy. A myslím, že to víceméně bylo vše, co jsem chtěl zmínit. Děkuji vám. Dobře, Madame Lore. Děkuji za tu otázku. K otázce, proč právo nemá řešení připravená dopředu právě pro případ Google. Ve skutečnosti právo může reagovat pouze případ od případu. A určitou dobu to trvá, než získá globální představu o této problematice. A právě proto je třeba získat eh, více informací o problému a vyvolat veřejný zájem a vyvolat také diskusy a vytvořit příslušný zákon. Ale to trvá určitou dobu a proto právo nemůže eh, předložit hotová řešení. K otázce zdá mohou existovat poplatky eh, za přístup k obsahu online. Padla celá řada návrhů, paušální poplatky, návrh eh, kreativního přístupu, kreativního příspěvku a kolektivní zpráva autorských práv. To by mohla být cesta za předpokladu, že všichni společně budeme odměňovat držitele autorských práv. Ale otázka je, zda proběhla diskuse a zda by měla k něčemu vést. A to je zatím velká neznáma. Ale jak už jsem řekla v svém úvodu, existují řešení rozšíření kolektivní zprávy, což může být zajímavé řešení a toto řešení bylo již vyzkoušeno v některých oblastech. Často je to představované jako skandinávské řešení. Ve Švédsku existuje celá řada rozšířených kolektivních licencí, které dobře fungují. Tak proč nerozšířit tato řešení, která již existují na širší oblast. To je konkrétní věc. Pokud jde o výjimky, domnívám se, že třeba stanovit minimální normu pro povinné výjimky na evropské úrovni. A tyto výjimky by měly být zaměřeny na jasné společenské účely, jako je vzdělávání a podobně. A to je možné zavést do revidované směrnice o autorských právech. Existují rozdíly mezi členskými státy, ale je třeba mít minimální pravidla. A netýká se to pouze výjimek, ale také bychom měli mít více modelů povoleného užití. A když si přečteme název eh, směrnice o siřelých dílech, tam je uvedeno, že pro určitá povolená užití osiřelých děl v původním návrhu vlastně žádná výjimka nebyla. A v dalších přepracovaných verzích už ta, toto využití možné bylo. A když si to pečlivě čtete, tak eh, ten systém je vykládán velmi restriktivně. Takže snad by stálo za to zvažovat o flexibilnější model, než jsou pouze výjimky. A právě pojem volných děl, tedy děl, která již nejsou chráněna autorským právy, tak to je právě jedna z těch výjimek. A já jsem ráda slyšela poznámku polského poslance. A opravte mě, pokud se pletu, ale myslím, že v Polsku existuje specifická ochrana v oblasti volně přístupných uměleckých a dalších děl. Že to je vlastně forma placené ochrany volně přístupných děl. Takže i tady bychom mohli dále zkoumat eh, tyto možnosti. A právě oblast volně přístupných děl, kde je vlastně něco takové více než pouze sbírka kuriozit. A je to oblast, která existuje a má být chráněna. A volně přístupná díla vyplývají nejen z vypršení ochrany autorských práv, ale také jsou to díla, která jsou dobrovolně zbavena ochrany tvůrci, ale někteří držitelé autorských práv si nepřejí vykonávat svá exkluzivní práva a dohodnou se na tom, že se zřeknou svých autorských práv. A tato díla se stávají potom volně přístupná. Další otázky. Rejstřík děl Není to pracovní registr, ale eh, rejstřík děl, tedy rejstřík uměleckých děl, tedy databáze, která umožňuje získat velmi transparentní přehled o jednotlivých dílech. A tato otázka je skutečně aktuální, protože Weber zajišťuje přehled eh, globální repertoár hudebních děl. Tedy tento registr děl by byl samozřejmě zajímavým řešením. A nemohu než souhlasit eh, s poznámkou paní Šák o nedostatečném zastoupení veřejného zájmu v těchto diskusích. A z mých zkušeností vidím rozdíl. Když jsem pracovala pro hudební průmysl, tak to bylo velmi jednoduše dostupné. A když jsem pracovala pro spotřebitelský průmysl, tak to bylo obtížnější. Takže s tím mohu jen souhlasit. Existuje koncenzus mezi držiteli práv? Není. A zatím jsme velmi vzdáleni víceobavovému přístupu a některé obory mají ekonomické potíže, například oblast tisku, vydavat, někteří vydavatele. A ta diskuse je stále více oborová, takže je velmi těžké dospět k víceoborovému přístupu té práce, která je stále před námi. Děkuji, pane Kellere. Děkuji. Zazněla tu celá řada otázek. Některé z nich už zodpověděli kolegové přede mnou. Dovolte mi, abych některé z nich probral. První věc. Polský poslanec se zmiňoval eh, o směrnici o osiřelých dílech jako o světle na konci tunely. Já s ním naprosto nesouhlasím, protože si myslím, že směrnice o osiřelých dílech svým způsobem vytváří určité příležitosti a je to tady něco, co e, eh, není existuje, s čím musíme pracovat, ale pokud se podíváme na tu vlastní otázku, tak šlo o e, přístup k osiřelých e, dílům, ze kterého nikdy nikdo nemá e, užitek. Šlo pouze o to, že tedy dostojíte tomu základnímu principu a nakonec je tu řešení, které skutečně představuje překážku pro e, instituce, které s tím musí pracovat. To znamená, že my jsme se v podstatě zavřeli do toho smýšlení, že e, to musíme změnit a vytvořili jsme něco, co je skutečně minimální řešení vlastního problému. On to totiž vůbec není problém, je to spíše eh, problém špatné legislativy. A my jsme neměli dostatečnou odvahu na to, abychom ten problém skutečně vyřešili. To téma, a v podstatě to řekla i paní Šáke, že eh, se týká toho, že jsme stále v zajetí celé řady zájmů jsou tu subjekty, které mají zájem na tom, aby ten systém i nadále fungoval tak špatně, jako doposud funguje. Druhá věc. O tom hovořil pan profesor Krátman. Já souhlasím eh, s kritikou Google, ale myslím si, že musíme eh, chápat Google jako partnera při eh, zpřístupňování obsahu. Já jsem hovořil o italském filmovém archivu a Tady jde o to, že celá sbírka filmů je umístěna na YouTube, což tedy generuje eh, tisíce užití, ale kromě toho eh, to pro ten materiál znamená mnohem širší užití, než pokud by bylo pouze na jedné platformě. To znamená, že tady se skutečně platí za ten eh, personál, který je do toho projektu zapojen. Pokud se podíváme na celou záležitost Google v komplexitě, tak musím říci, že je tu celá řada eh, řešení, která jsou špatná protože eh, jedním z našich zájmů je eh, zpřístupnění kulturních eh, děl co možná nejširšímu obecenstvu a v tom je Google velmi dobrý, ale Google není jediný hráč, jsou tu i další subjekty, které mohou plnit podobné úkoly. Nesmíme to vidět černobíle. Další otázky, které na mě směřovaly. Jak strukturovat výjimky pro instituce kulturního dědictví. Potřebujeme tady mít celou řadu konkrétních pravidel pro konkrétní oblasti, konkrétní sektory. Já si myslím, že jsou tu hlavně dvě věci. Za prvé eh, jde o to, aby to bylo eh, veřejně přístupné bez poplatku. Chceme tedy ty eh, statky ukazovat veřejnosti bez komerčního zájmu. Kromě toho jsou tu určité konkrétní oblasti konkrétních konkrétní problémy konkrétních oblastí. Musíme odlišovat díla, která jsou stále eh, v komerčním oběhu, kde by tady instituce kulturního dědictví mohly být eh, v té situaci, že by tady podrývaly eh, obchodní modely, ale velká většina děl už není v komerčním oběhu. Já si myslím, že se musíme zaměřit právě na tuto velkou většinu, protože u těch, které stále, které ještě jsou v eh, komerčním oběhu, tam tedy musíme dostat eh, autorským právům. Ale pokud eh, nikdo z toho nemá užitek, tak musíme zaručit obecný přístup. Musíme tedy najít nějaký způsob, jak naplnit to dílo druhým novým životem, což v podstatě je v zájmu samotných autorů. A nyní Eh, vztah mezi přístupem a digitalizací. Je to složitá otázka. Samozřejmě, že přístup bez digitalizace neexistuje, ale jedna z věcí, kterou jsme zjistili, je to, že pokud digitalizujete bez toho, abyste řešili otázku přístupu nejprve, tak skončíte v situaci, kdy je velmi obtížné eh, ospravedlnit eh, vynaložení veřejných prostředků. To znamená, že vy nemůžete digitalizovat, aniž byste umožnili přístup. Musíte tady dokázat eh, to, že eh, ty vynaložené prostředky se vyplatí. To je tedy základní eh, přístup. Musíme digitalizovat obsahy, které budeme veřejně prezentovat tak aby veřejnost viděla, že ty peníze jsou investovány správně, že to, to bude mít nějaký užitek a e, díky tomu potom bude mnohem větší vůle do té digitalizace investovat. Rychlost kon, e, koncipování legislativy. Na to jste se ptali vy. Já si myslím, že to je úplně jiná otázka, ale je e, velmi závažná a ožehavá. Já jsem hovořil o tom, že když jsme e, to plánovali, tak e, YouTube vůbec neexistoval. Právní e, prostředí se prakticky nezměnilo od roku 2001, kdy ještě neexistoval Facebook a YouTube a my jsme zkrátka nějak nenašli způsob, jak na to reagovat. Mohli bychom v této souvislosti přemýšlet o právní struktuře, která by obsahovala jakési právní revize, protože nyní musíte najít většinu, musíte najít ochotu všech zúčastněných stran to vůbec řešit. Pokud bychom tady měli ku příkladu seznam E, výjimek, které je potřeba každé čtyři roky revidovat, tak byste mohli vytvořit mechanismus, díky němuž byste se mohli snadněji přizpůsobovat změně. Mohli byste se těm změnám přizpůsobovat e, rychleji než doposud, protože e, v tuto chvíli to není udržitelné, protože technologický vývoj je v naprostém nesouladu s právní situací a ta právní situace zkrátka neodpovídá současnému stavu. A konečně poslední věc otázky, které položila paní Šráke, já se obávám, že tady není konsenzus v rámci kulturního dědictví, že tady není jednoznačná schoda na tom, co se má dělat, kam se to má ubírat. Do značné míry to závisí na tom, do jak, eh, co mají tedy k dispozici národní uh, orgány, uh, pokud jde o financování. Pokud tady chtějí investovat do digitalizace, tak je to dobré, ale Někdy jsou tu mnohem konzervativnější, sovětštější eh, pozice těch eh, zúčastněných subjektů. Pokud eh, se to neřeší, tak je ten přístup mnohem liberálnější. Já si myslím, že platí to, co jsem řekl. To znamená, že si musíme jasně definovat, co o těchto organizací v digitální éře eh, očekáváme. A já si myslím, že to tedy zahrnuje skutečnost, že budou eh, ten materiál zpřístupňovat co možná nejvíce široké veřejnosti. A to samozřejmě zahrnuje eh, diskuzi v oblasti kulturního dědictví i v dalších oblastech. A konečně poslední otázka, férové užití. Já si myslím, že v této souvislosti potřebujeme pružnější autorská práva, potřebujeme něco jako férové užití. Možná, že e, konkrétně pro náš problém to férové užití není ten, to nejlepší řešení, protože to není jednoznačně definováno, ale jeden z vůčích principů férového užití, e, to je takový e, čtyř stupňový přístup a jde o to, že pokud to neškodí eh, ekonomickým zájmům eh, držitele práv, tak to může být férové užití. Já si myslím, že toto myšlení by mělo být základem vytváření legislativy v této eh, oblasti. A to poškození zájmu musí být jasně definováno. Nesmíme tedy poškodit zájmy těch držitelů práv. Eh, jde o to, abychom mm, tu měli eh, přístup k pro quo a neměli bychom eh, tedy zbytečně omezovat naše možnosti. Děkuji. Děkuji. A v neposlední řadě pan Dušek. Já budu velmi stručný, protože myslím, že eh, jsou úvodní prezentaci jsem přetáhl, tak eh, to nyní vyrovnám. Existují různé eh, novinky a já se domnívám, že my skutečně hledíme uhrančivě na přístupnost archivů a že dějiny ale nyní probíhají jinde, revoluce v Egyptě například a e, lavinovitě narůstá množství údajů přes SMS a e, sociální sítě. Táží se, kdo vůbec v této chvíli je sto říci, e, že kdo je příslušný pro tyto věci. Já myslím, že v televizních archivech jsme před 30 lety založili svaz u filmu 50 let po vznik kinematografie první archivy. Budeme zase čekat 50 let, než nové sociální sítě a média zahrneme pod nějakou kompetenci. Eh, takže zatímco my se tady trápíme s různými nevyřešenými otázkami, autorskými právy, starým materiálem, osvěženými dílemi, je nutno učinit zásadní rozhodnutí. protože když nebudou jasné právní poměry, tak eh, všechno to bohatství bude nepoužitelné. A druhá věc. Kdo se postará o soukromé eh, televizní eh, vysílací společnosti. Nikde neexistuje ani nahodilý eh, generátor, kdo by zaznamenával ty televizní soukromé pořady, včetně erotických programů a tak dále. Kdo zaručí, že nad rámec toho, co je veřejné, protože my se stále snažíme nebo staráme pouze o to úctyhodné, ale pak zjišťujeme, že tady běží zcela jiné věci. Takže apeluji na eh, zkušenosti uplynulých 30 let, kdy jsme přišli pozdě na to, že eh, vývoj běží každý eh, lokální časopis musí být odkládán v Národní, regionální, univerzitní knihovně a stále ještě audiovizuální dědictví není povinné v archivech a už vůbec ne soukromých eh, vysílacích eh, stanic eh, uchovávat všechno je příliš nákladné, uchovávat pouze něco. Tady platí ten nahodilý generátor. Například jedno za deset let. Kdybychom měli jeden televizní den z roku 63, abychom věděli, jak probíhalo zpravodajství, jak byla reklama, jak ohromně bychom to mohli využít. Takže apeluji na flexibilitu, kterou E, jsme neměli v minulosti, abychom alespoň nyní v současnosti a pro budoucnost měli na paměti, že pokud usilujeme o takové formulace, E, například samozřejmě existuje technická možnost televizní archiv e, pojmout jako obrovský katalog e, pořadů a zpravodajství bez pohyblivého obrazu, jako obrovský programový informační systém v rámci evropského programu Euromedia v polovině 90. let, protože Evropská unie je tež velmi a podporuje technické, technický rozvoj skrze sekci technologií a hospodářství. Takže pro EU jsme vyvinuli systém, který nám eh, eh, nahrazuje obraz, protože tenkrát jsme ještě nemohli zaznamenávat nebo archivovat pohyblivé obrazy a zjistili jsme, že toto je jediná možnost, jak eh, lze ve velkém stylu digitalizovat a zpřístupňovat materiál. Potřebujeme totiž obojí ten pohyblivý obraz i eh, ten eh, statický. A to, eh, ten statický lidský obraz by mohl být eh, první digitalizován a pak je nutno eh, přistoupit k plnému užití, což eh, musí být buď zaplaceno, anebo definováno jako veřejné vlastnictví. Do té doby by měl být ten katalogový přístup myslitelný. A pak ještě apeluji na ty malé projekty. Já jsem změnil velké věci prostřednictvím těch mediálních kufrů o soudobých dějinách, protože ještě před Waldheimem jsme se začali zabývat eh, rakouskými soudobými eh, dějinami a v rámci archivní scény eh, jsme například zkrátili tempo produkce, když jsme potřebovali peníze na archivy, tak jsme je nečerpali z prázdných měšců organizací, ale řekli jsme si, podívejte se, kolik času vynaložíte na to, když Eh, vy se dáváte celé týdny eh, ve špatně vybavených institucích a hledáte eh, materiály. Takže malé projekty, projekty například k roku Verdiho a Wagnera, dále využívání appsů v mobilu a tak dále, eh, pak budeme mít více úspěchu než eh, řešení toho komplexního modelu. Když se podívám na to, že jedno slovo tady vůbec nepadlo, totiž YouTube, tam nás to velmi bolí a tam jsou ti praví piráti. My máme eh, nyní v rámci televizního programu jeden pořad, kde se zabýváme tématem nostalgie a také tam máme 30-dílnou um, sérii pořadu, která lze uh, kterou lze sledovat i na YouTube, ale to nejde, to je digitální piranství, to musíme pojmenovat pravým jménem a mělo by to vést k obrovskému soudnímu procesu. v zájmu veřejného mínění bez diskuse by se ale ty statické obrazy těchto pořadů měly stát, eh, měly stát přístupné, protože to eh, mění náš život. Děkuji. Děkuji. Nyní si ještě vyslechneme pana Ekarta, ředitele pro média a data z komise. Prosím. Thank you, madam chair, and... Děkuji. Děkuji paní předsedkyně a děkujeme také expertům za veškeré informace a zajímavé vhledy. Já si myslím, že v tuto chvíli máme před sebou velkou horu, na kterou musíme vylézt. Takto bychom to mohli charakterizovat a zatím jsme pouze v základním táboře, nedál. To znamená, že pokud se podíváte na digitalizaci, tak eh, současný stav eh, je poměrně eh, nedostatečný, 15 až 20 podle těch odhadů. Eh, poměr je nízký především proto, že jsme do toho nezahrnuli tři, trojrozměrné eh, objekty, například archeologické nálezy a tak dále. Zatím jsme se nezabývali trojrozměrným skenováním jako možností zachování kulturního dědictví. To znamená, že ta hora je v podstatě ještě vyšší, než jsme si původně představovali. To je první poznámka. Je to doporučení určené členským státům, které se zabývá digitalizací. My tady diskutujeme se členskými státy o digitalizaci, nicméně celý ten postup, celý ten proces eh, probíhá tak, že musíme jednat eh, s jednotlivými právními systémy, řešit jednotlivé právní systémy, že je tu 27 různých systémů, je to celé velmi nekoordinované a je velmi obtížné získat celkový přehled. My jsme tady zahájili studii, a výsledky této studie budou eh, postupem času prezentovány. Ta studie má eh, posoudit postup digitalizace v rámci celé Evropy. To znamená, že dokud nebudeme mít eh, jasnou databázi, jasné, jasná data, tak je tu problém odpovědět na, odpovědět na další otázky. Eh, důležitou roli v této souvislosti hrají soukromé subjekty, například Google. My to máme to ustanovení v našem, naší eh, směrnice, o tom tu byla řeč. Já si myslím, že je potřeba eh, podporovat partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Otázka zní, jak je budeme koncipovat. To je tady věc, kterou se musíme i nadále zabývat. Projekt Europeana. To je poměrně zajímavá věc a měli bychom si uvědomit, že projekt Europeana jako takový neznamená digitalizaci. Europeana, Europeana se zabývá e, tím, že podněcuje digitalizaci a obsahuje určité konkrétní projekty, ale Europeana už přijímá digitalizované e, obsahy od kulturních institucí. Já si myslím, že to musíme jasně vyjasnit. E, Europeana nevlastní ty digitalizované objekty jako takové. Europeana vlastní metadata k těm digitalizovaným objektům, které vlastní eh, kulturní instituce. Byla tu řeč o těch 22 milionech eh, ve veřejném eh, sektoru v oblasti děl osvobozených od autorských práv. Nemusíme nutně hledat národní dědictví eh, v kulturních institucích eh, na národní úrovni, protože najdete eh, dědictví z celé Evropě. Najdete tady dědictví v, napříč Evropou v jiných národních institucích. Příspěvek projektu Europána spočívá i v tom, že stimuluje standardizaci. Já si myslím, že Eh, je to tedy něco, eh, v čem jsme se inspirovali od Spojených států. Další krok. Eh, to, co je digitalizováno, musí být zpřístupněno. O tom tu byla řeč. Bylo řečeno mnoho o autorských právech. Já si myslím, že směrnice o osiřelých dílech je krok správným směrem. Nevyřešilo to celý ten problém, to už tu zaznělo. Máme na stole další návrh, je to směrnice o transparentnosti. Já si myslím, že ta, tento legislativní dokument umožní vyjasnit práva. Pokud se podíváme na eh, filmové dědictví, tak eh, musíme konstatovat, že pouze procento a půl filmů jsou digitalizovány a pouze zlomek z nich je přístupen, přístupný online. A jsou to většinou filmy mimo oběh. To znamená, že jsou to filmy, které eh, se obecně nepoužívají, nejsou v oběhu. A tato díla eh, představují oblast, kterou musíme dále řešit. A komise chce v této souvislosti pracovat, spolupracovat se soukromými subjekty, tak aby bylo možno modernizovat eh, příslušné licence. Pokud tedy mohu schrnout pět eh, kroků, které jsou potřeba k tomu, abychom se dostali z toho základního tábora výš směrem k hoře, tak musím říci, že eh, musíme tedy přijmout eh, směrnici, musíme mít také doporučení o filmovém dědictví, to bude v roce 2013. Kromě toho budeme muset spolupracovat s projektem Europeana, tak aby ten projekt byl atraktivnější. A Klíčovým krokem bude také financování v rámci víceletého finančního rámce, to znamená 2014 až 2020. A projekt Europeana bude eh, financován z takzvaného nástroje pro propojení Evropy. Jsme velmi rádi, eh, že se tím eh, kyperské předsednictví zabývá. Je to, tu, je to ta infrastruktura pro digitalizovanou Evropu. O tom ještě musíme definitivně diskutovat, nicméně doufáme, že to bude představovat finanční prostředky nejen pro projekt Europeana, ale také pro další eh, služby. A kromě toho v roce 2013 musíme spolupracovat se soukromými subjekty s průmyslem, pokud jde o model eh, licencí, které by platily nezávisle na eh, tedy revizi autorských práv se, kterým, se kterou komise počítá do nejbližší budoucnosti. Děkuji. Děkuji. Kyperské předsednictví eh, rady eh, je zastoupeno panem Solomu. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, za pozvání. Vážení členové výboru Kult, Dámy a pánové, kyperské předsednictví děkuje za pozvání k účasti na tomto veřejném slyšení zvýšení přístupnosti evropského kulturního dědictví skrze digitalizaci kyperské předsednictví zdaňuje, že to synonymem pro zpřístupnění evropských pokladů. A my máme za to, že tato otázka může být eh, rozdělena na tři rozměry. Je tu právní aspekt, infrastruktura a financování. A vlastně taková další zastřešující dimenze je forma motivace v oblasti ekonomické. A to by mělo být v souladu s posledním technologickým vývojem v oblasti KT. A v tomto stručném vystoupení bych chtěl zdůraznit minulost i současnost a očekávanou budoucnost relevantní iniciativy rady v tomto směru. Začnu posledními závěry rady k digitalizaci a dostupnosti kulturních eh, materiálů a uchování těchto dokumentů schválených eh, posledního května na zasedání ministru kultury. Chci zmínit eh, některé kroky které souvisejí s posledními projednávanými materiály, zejména v kontextu materiálu ze, z balíčku Connecting Europe. Z hlediska kulturní diverzity v širší podobě, tedy nehovořit pouze o kulturním dědictví, ale také zmiňovat současné kulturní aktivity. Konečně bych chtěl stručně zmínit návrh doporučení Rady Evropského dědictví v digitální éře. Ale bohužel to zatím nebylo schváleno a není to v programu kyperského předsednictví. Tedy závěry Rady k digitalizaci a dostupnosti online evropského kulturního dědictví. Tyto závěry Rady obnovují předcházející závěry, které byly schváleny v roce 2006 na toto téma. A je to také přítomno v budoucím programu Europeana. A očekáváme, že to bude také tedy změno v závěrech rady na toto téma z roku 2010. Chceme obnovit impulzy pro proces digitalizace a uchování kulturního dědictví digitální formou. A toto doporučení z roku 2011 obsahuje několik aktualizovaných opatření, která mají podporovat digitalizaci a dostupnost online kulturních eh, statků. A obecná úspěšná digitalizace je nezbytným předpokladem pro úspěšnou dostupnost kulturních statků na internetu. Digitalizace a uchování digitálního materiálu proměňuje tyto materiály v trvající aktiva, v trvalá aktiva Unie. A digitální ekonomika má možnost představovat prostor pro kreativitu a inovaci. Což znamená, že takový vývoj by mohl umožnit kulturnímu a kreativnímu sektoru přispět k trvalé udržitelnému růstu a překonat důvěrným způsobem současný dostatek finančních prostředků. V příloze k těmto závěrům radu je také výčet priorit pro práci členských států v této oblasti během následujícího tříletého období. I s přinutím tomuto cíli a omezeným prostředkům v členských státech a nesrovnalostem v oblasti autorských práv, digitalizace cestou projektu PPP zlepší dostupnost kulturních materiálů a budou obnoveným příspěvkem k dalšímu rozvoji eh, iniciativy Europeana. Financování z evropských zdrojů iniciativ v oblasti digitalizace a zpřístupnění kulturních statků online, jak komise právě uvedla, jsou také součástí návrhu Connecting Europe. A toto je nyní projednáváno Evropskou, tedy Radou Evropské unie a Evropským parlamentem. A je to také součástí telekomunikační části balíčku Connecting Europe. Kyperské předsednictví poprvé předložilo ukazatele pro rozpočet a přes poptávku z členských států na snížení prostředků kyperské předsednictví navrhlo pouze snížení o 24%, co, co představuje 2,23 miliardy méně než původní návrh. Ale to je pouze eh, první nezávazný návrh a jednání v oblasti telekomunikací bude předmětem dalších konzultací. Prostředky alokované pro infrastrukturu v oblasti telekomunikací, což je součástí nástroje Connecting Europe. A do toho patří i dnešní téma. Bude předmětem dalších jednání po dohodě na rozdělení prostředků z víceletého finančního rámce. A pokud jde o tento program, což zaznělo i během veřejného slyšení, máme tedy cíle, které jsou podobné, abychom mohli plně využít eh, globalizace. Před 14 dny jsme v tomto výboru vedli jednání na toto téma. A já bych jenom stručně zmínil informace týkající se eh, rozpočtu na tento program. Nemyslím, paní předsedky, nemyslím, že bychom zde mohli nyní mluvit o rozpočtu. Bylo by záhodno, abyste skončil. Eh, není to věc, která je relevantní pro experty. Takže prosím vás o pochopení. Děkuji. Skončil jste? Víceméně jsem skončil. Děkuji mnohokrát. A nyní myslím, že dospíváme k závěru tohoto setkání. Předně chci poděkovat odborníkům, kteří nám otevřeli oči Mohlo by prosím předsednictví kyperské vypnout svůj mikrofon, říká paní předsedkyně. Takže nyní zpět do Němčiny, abych to nezmotala. Ještě jednou děkuji odborníkům, bylo to velmi zajímavé a užitečné. A skutečně eh, jste eh, výrazně přispěli eh, do naší diskuse, v níž budeme muset pokračovat. Myslím, že stojíme před výzvami, typu role archivu online, také z pohledu e, historie, přístup k tomu licencování dat, autorská práva i právní aspekty a různé metody ehm, týkající se kulturního dědictví a eh, propojení otevřených dat. Nicméně komise to správně ehm, vystihla. Stojíme před eh, vysokou horou ale my vystoupáme na tu horu eh, tak pomalu, eh, že tsunami, který přichází z pozaté hory, nás může pohltit. A to je problém Evropské unie. My nejsme jedním státem, máme 27 členských států a e, s nimi se musíme domluvit. Problém také spočívá v tom, že nevždy jsme schopni se poučit ze svých chyb. Bohužel, pane Dušku, my se z chyb nepoučíme. My sice o tom hovoříme a víme, že se poučit musíme, ale nástroje jsou příliš liknavé a když je směrnice E, zpracována, tak to ještě neznamená, že ji země přijmou. Jestliže hovoříme, že v roce 2014 bude určitá směrnice vydána, tak než bude transponována, to může trvat léta. A to znamená, že v podstatě ti nebo ty, kteří nám brání v tom, a to jsou národní vlády, které ještě nejsou, nedospěly tak daleko, že by se chtěli poučit z vlastní chyb, protože jim to nikdo tak výslovně eh, neříká, jak vy nám. Takže myslím, že musíme více působit na naše národní politiky, aby rychleji i společně s komisi se dopracovali eh, k řešení. Jinak Eh, pozbudeme i toho drobného náskoku, který díky Evropáně máme. Hovořím-li někdy eh, s lidmi, kteří se trošku Evropě eh, posmívají a řeknou třeba, no tak co to je ta Europeana, nic moc. Já jsem ale vděčná, že jste nám řekl, že existuje i model, který právě skopírovala ta americká digitální knihovna. A Nicméně my musíme tento model zatraktivnit a mm, ráda akceptují to, co zde zaznělo, pokud jde o katalogy, pokud mm, jde o ty registry, já bych tomu řekla katalog, musí existovat mm, mm, volný přístup k těm katalogům, jinak to nejde. A když pak někdo bude chtít něco z toho katalogu, tak případně musí um, um, složit určitý poplatek. Já jsem praktik, já nejsem právník, Někdy skutečně mi naskakuje husí kůže, když vidím, jak právnicky k věcem přistupujeme, zejména k těm, které by měly být lidem k užitku. To je náš problém, který nám byl osvětlen velmi zasvěceně odborníky. Děkuji mnohokrát a omlouvám se za ty, kteří nejsou přítomní, kteří nejsou leniví, nýbrž museli jít eh, do jiného výboru hlasovat. A ještě bych chtěla upozornit na to, že náš takzvaný library briefing je skvělá věc. Eh, týká se přístupu spotřebitelů, online, um, ochrany um, uh, historického dědictví a tak dále. Je to skvělá věc, pokud to nemáte, tak si to vemte. Myslím, že je to určitě pro nás pro všechny užitečné. Eh, srdečně děkuji vám všem. Všichni kolegové jsou nyní volní, výjima těch, eh, se nimiž se musím nyní ještě poradit o důležitých věcech v rámci schůze koordinátorů. Takže naviděnou v 15 hodin. Ehm, to se budeme zabývat vzděláváním, nikoli Erasmem, ale Yes Europe, tímto projektem. Kdybyste se eh, nyní odebrali, odebrali v tichosti ze sálu, byla bych vděčná, včetně eh, těch materiálů, které jsem vám doporučila. Thank you.